Vážené dámy a pánové, eh, rád bych nyní eh, zahájil schůzi. Není tu příliš mnoho eh, poslanců. Nebudeme trestat ty, kteří nepřijdou včas, nicméně začneme tedy nyní. Dostáváme se k bodu pořadu jednání číslo jedna, což je přijetí pořadu jednání. Jsou tu dvě žádosti o změnu. Jedna se týká bodu 20 Eh, ohledně peticí, která není dostatečně eh, připravená. Pan kolega Zvěrvka o to eh, požádal. A potom bod 30 zítra ráno společně s bodem 11 bude projednán. Tady jsou totiž určité výhrady. Chci se tedy zeptat, jestli jsou námitky proti těmto změnám. Zdá se, že ne. Proto je pořad jednání takto uzavřen. Dostáváme se ke sdělením předsedy. Chci jen gratulovat jménem našeho výboru eh, našemu kolegovi, který byl plénem zvolen zástupcem výboru parlamentu podle článku 52 přeskumného výboru. Potom náš eh, Doufáme, že naše další kolegyně eh, z našeho výboru udělá kariéru, bude předsedkyně European Law Institute a dále potom Christian Penera eh, v Jurisconsult bude také převezme tuto funkci. A ještě bych vás chtěl upozornit na to, že ve středu se koná společné sezení s výborem pro ženské záležitosti od 9 do 10 eh, hodin v místnosti 4Q1 eh, eh, s paní Regner a Ropolos ohledně tématu genderové vyváženosti. Paní Regner mě tam bude zastupovat, jelikož mám jiné povinnosti. To tedy byly sdělení předsedy. Nemáte k tomu žádné poznámky, takže přistoupíme k schválení zápisu schůze z 19. až 26. 2013 a 27. 6. 2013. Jestliže do konce dnešního zasedání neobdržím žádné námitky, tak je považuji za přijaté. Nyní se tedy dostáváme k bodu 3. Tady je to prezentace studie o ohledně eh, nákladů vyplývajících z neexistence jednotných evropských norem v oblasti mezinárodního soukromého práva. Máme tu eh, zástupce eh, administrativy, jestli tu chce nyní promluvit, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám za tu čest moci nyní promluvit k vašemu výboru ohledně ceny vyplývající z neexistence jednotných evropských norem. Eh, já tu zastupuji poměrně nový, nové generální eh, ředitelství pro evropskou přidanou hodnotu a toto je část legislativních eh, iniciativ parlamentu. Samozřejmě pracujeme také na evropských posouzeních dopadu. To, my jsme tedy byli požádáni, abychom vypracovali studii o e, mezerách a případných perspektivách evropského e, mezinárodního soukromého práva a byli, byli jsme požádáni, abychom kvantifikovali ty nedostatky. A e, to jsme provedli v té zprávě, kterou bych vám chtěl dnes prezentovat. Je zajímavé, že podle průzkumu veřejného mínění stále 24 lidí po využívá Evropské unie k tomu, aby e, studovala nebo pracovala v zahraničí. Problém je, že jsou tu různé nesrovnalosti mezi zákonnými systémy různých členských států, které to znemožňují nebo stěžují. Vnitřní trh už tu není e, striktním požadavkem k přijímání e, legislativních inovací. A je ve veřejném zájmu podporovat eh, volný pohyb eh, občanů a eh, usnadňovat ho. Samozřejmě vám nemusím říkat, že v oblasti mezinárodního soukromého práva už existují nástroje, je jich asi 20 na evropské úrovni, jsou, mají obecnou povahu, jednak Brusel 1, 2 a 3 a potom mají povahu individuálních sektorů, které pokrývají oblasti, jako je insolvence, Eh, registrované partnerství, manželství a tak dále. Ale když se na to podíváme z politické perspektivy, tak nám tu vyčnívají dvě věci. Eh, za prvé, eh, že jsou tu problémy s požadavkem na jednomyslnost ve všech členských státech, která je potřeba ke spolupráci a za druhé v té sektorální platformě je celá řada mezer. Jestliže je ta legislativa jakousi peřinou, která pokrývá vše, tak je to ovšem peřina plná děr. Různá ustanovení jsou rozptýlená v různých právních aktech a jejich implementace příliš nepomáhá občanům. My jsme tedy identifikovali různé mezery a problémy, které mohou vzniknout například nezletilým nebo osobám zdravotně postiženým nebo osobám s těžkými eh, příjmeními, eh, uznávání eh, de facto soužití, ne, ne, nemanželského soužití, uznávání adopcí, udržování nemanželských vztahů, de facto svazků a také, jak už víme ze zprávy pana Leného, tak také pokud jde o Eh, další nedostatky, které se týkají občanů. A ty eh, vyžadují zbytečné eh, právní náklady a jsou břemenem pro vnitřní trh. My jsme si tedy pustili do velmi těžkého úkolu kvantifikovat tyto mezery, tyto nedostatky. A využívali jsme ty nejkonzervativnější, ty nejopatrnější odhady. Takže si myslíme, že se pohybujeme v naší zprávě spíš na spodní hranici spektra Vycházeli jsme z ekonomické hodnoty každého sektoru, potom jsme odhadli procento problémových případů a došli jsme k určité kvantifikaci a to je 147,7 milionů euro ročně. To je ten eh, náklad v sektorech, který jsme analyzovali. Samozřejmě eh, často v eh, tomto parlamentu se hovoří o velkých číslech a 147 milionů euro není, 137 milionů euro eh, není příliš vysoká částka, nicméně to je částka, která je břemenem občanů. Jednotlivců ti musí platit tyto náklady a jsou do ní zahrnuty také emocionální náklady. Podle statistik tedy v každém roce je 2,2 milionů sňatků a 900 e, tisíc rozvodů e, v Evropě. Takže to je 86 tisíc sňatků mezi osobami z různých e, členských států. Dále jsou tu osoby, které sídlí v jiném členském státě, než ze kterého pochází. A pak je tu celá řada dětí, které se rodí v jiných zemích, než odkud pochází jejich rodiče. Všichni tito občané eh, trpí tímto nedostatkem harmonizace na eh, evropské úrovni. To jsme ilustrovali ve zprávě určitými konkrétními příklady, aby bylo zcela jasné, co máme na mysli. E, na některé bych vás rád upozornil, například na straně 227 e, je tu hypotetický příklad, který je však založen na e, reálných případech, které byly projednávány u Evropského soudního dvora. Je tu případ eh, člověka, který žil v Litvě 13 let, má tam majetek a nyní se chce bude stížen eh, demencí a už není schopen se postarat o své záležitosti. Není však schopen prodat svůj dům ve Vilniusu, protože eh, jeho právní zástupce není uznáván litevskými úřady to je jakýsi nesoulad mezi eh, právními systémy členských států a eh, můžou citovat další příklady, například 70 tisíc adopcí v Evropské unii každý rok, tak i když pouhé 1% je problematické, tak to máme náklad asi 5 tisíc eh, euro na právní náklady a potom můžeme odhadovat dalších 10 tisíc euro na e, emocionální újmu. Takže takový problémový případ musí zaplatit 15 tisíc e, euro ročně a e, byl by ušetřen této agonie, kdyby existovala kodifikace na evropské úrovni. Nebyli jsme schopni získat pro zprávu empirická data, nicméně myslím si, že tento seznam soudních případů na straně 91 a dále ukazuje, že tento problém je eh, velice reálný v Evropské unii. Takže myslím si, že toto všechno je velmi dobrou argumentací pro to, že by měla být, mělo být kodifikováno mezinárodní soukromé právo za účelem vyšší transparentnosti a eh, jednoduchosti a také by to snížilo administrativní zátěž, protože by nemuselo docházet k neustálému opakování a zdvojování eh, procedur. Váš výbor samozřejmě chtěl ze své iniciativy vypracovat zprávu na toto téma a myslím si, eh, že na, naši, na základě naší zprávy by to bylo zcela eh, odůvodněné. Možná poslední, co bych chtěl eh, říct, budete diskutovat o zprávě pana Rabka je dnes odpoledne, která se týká návrhu na zjednodušení e, přijímání určitých e, e, oficiálních dokumentů v dalších státech Evropské unie. Jsou to dokumenty týkající se bydliště, státní příslušnosti, rodinného stavu a tak dále. A to je velice podobné téma a a my bychom velice rádi přispěli určitou eh, kvantifikací, eh, kdyby eh, výbor s tímto souhlasil. To je z mé strany všechno, pane předsedo, děkuji vám. Děkuji moc krát, pane Done. Nyní můžeme udělit slovo k několika krátkým otázkám, ale myslím si, že to všechno bude publikováno a můžete si to přečíst později. Jestliže se tedy nikdo nehlásí o slovo, tak my můžeme slíbit, že se tímto dokumentem budeme intenzivně eh, zabývat a budeme eh, konzultovat s experty. Dobře, nyní tedy postoupíme dál k bodu 4 pořadu jednání. Tady jde o prezentaci studie eh, související s uplatňováním evropských právních předpisů a jejich zajištění a vyhodnocení jejich účinnosti. Dávám tedy nyní slovo paní Martě Baděste, prosím. Good afternoon. Dobrý den. Jsme nesmírně rádi, že zde můžeme přednést závěry zprávy, která byla sestavena na žádost Evropského parlamentu společně s College of Europe. zpráva, které se budu věnovat, bude popsána. Samozřejmě já nejprve začnu s metodikou a pak projdu tři hlavní kapitoly zprávy, které eh, doufám jste měli možnost přečíst. Na úvod k metodice bych ráda zdůraznila, že Evropský parlament požádal, aby tato eh, zpráva vznikla proto, aby mohla proskoumat stav eh, implementace evropského práva, především z hlediska efektivity a účinnosti existujících nástrojů pro zajištění souladu s právem Evropské unie. Je velmi obtížné Eh, hodnotit implementaci, protože se úroveň implementace stát od státu liší. Naše zpráva se zaměřuje především na transpozici mm, na základě studia dokumentů. Jsme také navrhli následné zkoumání, pohovory s představiteli jednotlivých států a zainteresovaných subjektů. K tomuto tématu se věnujeme čtyřem politickým oblastem a šestnácti zvoleným směrnicím. Zde bych eh, ráda zdůraznila z hlediska metodiky, že Evropská komise se také vložila do těchto aktivit s tím, že by Evropský parlament neměl požadovat informace o provádění evropského práva jinou cestou než přes Evropskou komisi, než tedy cestou informací, které jsou již standardně ze strany Evropské komise parlamentu poskytovány. To bohužel omezilo možnosti projektového týmu věnovat se této problematice šířeji a to především proto, že generální sekretariát v této souvislosti se vyjadřuje e, za Evropskou komisi jedním hlasem. Tolik tedy klíčová otázka metodiky. K transpozici naše zpráva, e, která vyplývá z průzkumu, dosah, došla ke třem hlavním závěrům. Jednak, že existuje Eh, obecný trend opožděné transpozice u většiny směrnic, téměř 75 zvolených směrnic bylo transponováno se, transponováno se spožděním. Dále zaznamenáváme pozitivní dopad zrychleného postupu a článku 263 smlouvy o fungování EU, který umožňuje komisi uvalovat pokuty již na samém počátku celého řízení, nikoliv až v druhé fázi. Ze směrnic, které jsme zvolili pro účely hodnocení, tam ze sm- 24% směrnic po Lisabonu bylo provedeno správně oproti 10%, eh, které se dočkaly správného provedení před eh, Lisabonskou smlouvou. Zároveň chci zdůraznit, že ze strany vnitrostátních orgánů a představitelů EU byly také definovány překážky, transpozici. Za prvé vágní znění směrnic, dále rozsah vnitřních správních a legislativních postupů a také rozdíly ve výkladu, které vedou k nesprávné transpozici. Ve zprávě doporučujeme neprodlužovat lhůty pro transpozici ale zároveň zdůrazňujeme, aby členský stát ustavil interní koordinační struktury, které by zajišťovaly koordinaci mezi těmi, kteří odpovídají za vyjednávání legislativních aktů s těmi, které odpovídají za implementaci. Po přijetí eh, legislativního aktu EU by členský stát měl mít takové struktury a orgány, které by nesly odpovědnost za tuto transpozici. Ve zprávě najdeme také příklady a eh, hodnocení toho, nakolik je tedy eh, realistická implementace provedení v praxi tedy. Co by eh, provedení práva v praxi a uplatňování v praxi pomohlo? Najdeme tam konkrétní příklady. Například doporučujeme využívání nařízení tam, kde je podstatné účinné a efektivní uplatňování. V této souvislosti domníváme, že Evropský parlament měl zajistit, aby skutečně Evropská komise monitorovala a zajišťovala uplatňování eh, práva, konkrétně i nařízení EU. V současné době se monitoring a vymáhání necí, ne, nevztahuje na nařízení pouze na směrnice. Toto by se mohlo dále objevit v následující monitorovací zprávě o uplatňování práva EU. Dalším doporučením eh, by eh, mohlo být zajištění dostatečných kapacit pro využívání zrychleného postupu, a to eh, například generální ředitelství pro životní prostředí se rozhodlo v této souvislosti provést organizační změny. Pokud jde o podporu eh, dodržování, uplatňování práva v praxi, tak těch metod je celá řada. My jsme se zaměřili na jedenáct nástrojů, kromě eh, pilotních postupů a postupů pro porušení práva. Tyto však nejsou používány strategicky. Naše zpráva doporučuje vytvoření kritérií pro strategické využívání a to včetně povinného použití korelačních tabulek, které vytvoří buď členské státy nebo komise, nebo vzniknou na základě dohod mezi eh, komisí a Evropským parlamentem na základě tohoto povinného použití. Pokud členské státy nezačnou tyto tabulky vytvářet, například nemají dostatečné kapacity, můžeme eh, apelovat na Evropský parlament, aby bylo vyčleněno dostatek prostředků a zároveň také eh, doporučujeme vytvoření inspektorátu EU pro životní prostředí, které by také sledovaly případy nedodržování práva EU. Dále je možné tyto inspekce a inspektoráty dále rozvíjet buď ze strany komise nebo Evropské agentury pro životní prostředí. Zároveň chceme zdůraznit, že během vyjednávání a přijetí nařízení, které ustavuje Evropskou agenturu pro životní prostředí, se Evropský parlament E, zamýšlí nad možností e, zadat tento úkol právě Evropské agentuře pro životní prostředí. Nicméně vzhledem k nedostatku času odsunuli tuto otázku do dalšího občinního období a zatím nebylo e, dále toto téma sledováno. Vrátíme se k němu tedy později. Vůbec úloha Evropské agentury pro životní prostředí zcela jistě stojí za zvážení v uplatňování a provádění práva Evropské unie. Nyní se věnuji hlavním doporučením, neprocházím to příliš podrobně, ale zcela jistě si můžete zbytek přečíst. Například mm, postupy pilotní a postupy pro porušení podmínek za prvé jsme zjistili, že většina případů se řeší systémem EU Pilot 1120 stížností. Z, těch, z, těch, z tohoto počtu 300 se dostanou do postupu pro nedodržení a jsou diskutovány v rámci EU Pilot. Chci také zdůraznit, že nemáme právní základ e- ve smlouvách o EU pro EU pilot. Zároveň pravomoc přijmout stanovisko z poslední doby, pokud se domníváme, že členský stát porušil právo Evropské unie. A to ještě předtím, než je zahájeno soudní řízení s tímto členským státem. Taková, takové stanovisko je součástí celého postupu pro porušení, jehož součástí je také oficiální oznámení, kdy komise diskutuje s členským státem povahu problému s provedením práva. A to je další vrstva, kterou najdeme v uplatňování práva Evropské unie, která možná není nezbytná, pokud eh, se týká provádění práva EU. A pokud se snažíme hodnotit systém EU pilot, jakožto nástroj v řízení pro porušení práva. Zvolili jsme tři kritéria. Účinnost, transparentnost a efektivnost. Účinnost eh, úzce souvisí s cíly. Problém, který jsme zjistili, při tomto výzkumu spočívá v tom, že nejsou jasně stanovené cíle. Panuje určitá dichotomie v tom, jak je těmto cílům rozuměno ze strany představitelů EU a státu na straně jedné a dalšími zainteresovanými subjekty na straně druhé. Jako příklad si dovolím citovat, pokud EU pilot má jako nástroj nalézt řešení pro uplatňování práva, tak představitele EU a jednotlivých států jsou přesvědčeni, že cílem má být po, snížit případy porušování EU a tak, aby se de, stát vyhnul nutnosti e, placení náhrad nebo škodné, odškodného. Tento pohled, tato dichotomie v cílích a e, porozumění smyslu těchto nástrojů také ovlivňuje transparentnost, protože úloha zainteresovaných subjektů eh, je vždycky ovlivňována tím, co je vnímáno jako cíl nástroje u pilot. Efektivita je parametr, který vykazuje zlepšení v nástroji EU Pilot oproti dřívějšímu nástroji, kterým byl zasílání dopisů zálým zástupcům. V tomto smyslu EU Pilot systém výrazně zkvalitnil. Ehm, řízení pro porušení právních předpisů tam je zcela jasná účinnost, avšak transparentnost má ještě rezervy, protože ehm, není dostatečný přehled. Otace se využívá mezi stranami, například ze strany komise v rozhodování. Tým, který připravoval tuto zprávu, tento projekt, se snažil využívat databází v Evropské komisi k zjištění informací o těchto věcech a pokud nebylo možné tyto informace využívat, byly například nekonzistentní, chyběla tam klíčová slova, a e, informace byly neúplné. Současně e, postup pro porušení e, nemá jasně stanovená pravidla. A právě z tohoto důvodu bychom rádi doporučili toto nástroj EU Pilot a postup pro porušení právních předpisů EU by měly zajišťovat, aby se těšili náležité zákonnosti a legitimitě pro uplatňování práva EU, tedy měly by mít povahu právně závaznou právně závazného aktu, který stanoví pravidla, která se budou vztahovat na oba postupy. Legitimita pak bude zajištěna formou zvýrazněné transparentnosti. My zde doporučujeme, aby se postupovalo formou nařízení, s tím, že by měly být zpřesněny e, úlohy jednotlivých subjektů, včetně Evropského parlamentu. E, Viděli jsme doporučení, z něhož vyplývá, že Evropský parlament je jedinou institucí, která se nepodílí na uplatňování práva EU. My se domníváme, že by se měl podílet na vyřizování stížností tím, že bude při, systematicky přijímat veškeré stížnosti, které s tímto uplatňováním práva souvisejí. Díky tomu bude pak parlament moci aktivněji diskutovat s komisí a s členskými státy o uplatňování práva EU, protože bude takto svědkem vývoje od samého počátku postupu. Zároveň by měly existovat jasné časové lhůty pro eh, nástroj EU Pilot. Nemělo by tedy být přijato, aby neformální výměny názorů, které proběhnou před zahájením EU pilota nebo po jeho dokončení, tedy po těch šesti měsících, aby tato neformální výměna názoru pokračovala, protože to by znamenalo, že se bez omezení prodlužují výměny názorů mezi komisí na straně jedné a členskými státy na straně druhé, aniž by toto mělo jakýkoliv procedurální základ. Zároveň se domníváme, že legislativní akty by měly definovat smysl EU pilota na základě konzultací, tak aby bylo všem zainteresovaným subjektům jasné, jaký je smysl tohoto nástroje. Ze zprávy také vyplývá, že země jako Švédsko a Spojené království také zapojili stěžovatele do databáze EU Pilot a díky tomu se pak zlepšila účinnost řešení těchto případů. Důležité tedy je, aby se systém rozšířil na všechny státy. Rozhodnutí o EU Pilot probíhají na úrovni oddělení, neprobíhá interní přehodnocení ze strany služeb EU a rozhodnutí e, o porušení uzav vybírá kolegium a jsou vydány, avšak u EU pilota se rozhodnutí eh, nepublikují a není tam dostatečná kontrola. Podle našeho názoru by měla proběhnout interní revize, pokud někdo třeba nesouhlasí s rozhodnutím, měl by mít možnost požádat o přeskum. Ve zprávě uvádíme také několik doporučení ke zlepšení transparentnosti a efektivnosti Zdůraznila bych zde především nutnost vést informační kampaně, tak aby veřejnost byla seznámena se systémem EU Pilot a také se systémem řízení pro porušení předpisů EU, protože na základě rozhovoru, které jsme vedli, a informací, které jsme získali, zatím povědomí veřejnosti v jednotlivých členských státech není dostatečné a to povědomí je velmi nízké i mezi odborníky na ministerstvu družstvech a podobně. Děkuji vám za pozornost a rádi zodpovíme vaše dotazy. Dankeschön, Frau Ballesteros. Gibt es, ja. Děkuji. Kolegyně Budingler. Děkuji. Omlouvám se, že jsem přišla tak pozdě, ale ehm, byly problémy cestou z Frankfurtu do Bruselu, takže um, se omlouvám, děkuji vám za tu studii. Já jsem ji četla a považuji za velice užitečnou. Nyní eh, chci říci, upozornit jednu věc, kterou, které jsem si vícekrát všimla, a eh, totiž, že je třeba přesně rozlišovat mezi problém matikou při implementaci a eh, řízení v případě porušení smlouvy, protože jinak eh, vlastně eh, nástroj, který není nějak regulovan, nejsou tam lhůty, nejsou tam na to speciální požadavky a podobně. Proto se mm, moje otázka je, většina případů se řeší pomocí EU pilota. Co to znamená řešeno? Co to znamená to, že e, ten e, stěžovatel to vzdá ze zoufalství? A nebo to znamená, že skutečně bylo nalezeno řešení? A nebo, že, to je, že je to prostě nějaký kompromis? Z toho, co jsem vyrozuměla z mé zemi, a sousedních zemí, tak ve skutečnosti je to většinou tak, že ten stěžovatel prostě to vzdá, protože nedostává, nemá informace a komise se spokojí pra, s těmi výmluvami e, členského státu, které již e, používat ten stěžovatel, což vede k tomu, že ehm, co se týče otázky, jak se aplikuje evropské právo, ale e, spíše jde o to, aby se, aby se proti tomu neprávali stížnosti. Takže to je tedy moje otázka, zda jsou přesnější data k tomu. Tedy pokud možno skutečná otevřená data. Co znamená vyřešeno? Znamená to například, jak v některých konfliktech mezi um, tu cestovním ruchem a ekologickou legislativou, že se řekne, bohužel už je to všechno postavené a už se nic nedá dělat. To znamená vyřešené? Tak prostě protože ten konflikt skončí že ten stěžovatel je mrtvý, eh, bankr, zbankrotovaný nebo, nebo ho se musel vystěhovat. To, to, to všechno jsou otázky, které musíme mít na, eh, pořád na paměti. A pak, a to v tom vám dávám plně za pravdu, že, že hm, potom voláte, aby se ty e, procedury regulovaly, aby skutečně abychom, abychom na to skutečně mohli odpovědět, musíme potřebné informace a musíme dbát na to, aby stěžovatel, práva stěžovatelů byla chráněna i před nátlakem. A to je naše povinnost. A nebo chráníme tedy členské státy před stěžovateli. To je otázka. Další bod, který v té studii jsem si ani nevšimla, ale musíme to také e, do toho seznamu zařadit a to je problematika transponování. Myslím, že to podstatná věc případě neexistující eh, transpozice, to je chyba členských států, když v jedné zemi antikorupční zákony nejsou transponovány, tak to není jistě náhodou a souvisí to s nějakým aktuálním případem. Když v nějaké zemi ekologická legislativa nebo eh, úprava rovného přístupu na trh není implementováno, tak většinou to má také nějaké jasné motivy. Musíme si prostě přiznat, že mnoho členských států tech je vůle, to je velká snaha to uh, odkládat, zdržovat. Ne, ano, když to nebudeme, když členské státy řeknou, dobře, nebudeme to implementovat, pak si komise bude stěžovat, my se s nimi dlouho budeme dohadovat, posílat se vyjádření a podobně. Takže to je strategie. Členské státy, které třeba ani nejsou uh, výrazně proti nějaké úpravě v radě, ale pak to prostě dělají takto. Uh, myslím, že u neexistující implementace mnohdy prostě to je eh, chybějící politická vůle. To bychom tam měli napsat. Nedělám to ráda, ale není to vždy jaksi, ne, ne, není, nejsou ty motivy vždycky uh, tak pěkné. Pak um, je nutné komisi a vyjednavačům vysvětlit, že eh, ty trialogy eh, v podstatě nakonec dopadnou tak, že eh, zůstaneme na suchu. Tak jak se to stalo v posledním roce, kdy jsme skutečně takový efekt s takovým efektem byli konfrontováni. Eh, co si o tom máme tedy myslet? To už jsem tady eh, viděla hezky rozpracované právě u směrnic o ekologické legislativě, tak je ta implementace obzvláště slabá. Teď už vím, že to je v mnoha zemích z důvodu federálního uspořádání protože často je to upraveno na úrovni spolkových zemí a pak mm, tam to je jako v Německo nebo Rakousko, kdy často prostě ten um, federalismus um, je jak se využíván jako um, mm, zástěrka k tomu, aby se nic nedělalo. Otázka je, proč je to právě v ekologické legislativě. Možná, že to je proto, že v různých trialozích jsme viděli, že vždy dojde na ekologické věci, tak lobby, intervence lobby, již nejdou přímo do Evropského parlamentu, ale přes, jdou přes radu. A je jasné, že je tam snaha sabotovat nějaký dosažený kompromis a to je samozřejmě také problematické. Každopádně ta studie, myslím, je výborná, je to dobré schrnutí. Přála bych si, aby právě tyto věci se diskutovaly v radě. Ale ty tam je to vůbec nezajímá, ty si hrají svoje hry. Evropské eh, právo je dobré jenom, když slouží k tomu eh, zlikvidovat nějakého vnitrostátního politického protivníka. A tady myslím, že bychom se měli podívat, co myslíme um, tím, eh, zda efektivita je také o, o demokracii a pravidlech hry. To je v podstatě eh, podstata té zprávy, za kterou velice děkuji. Děkuji paní kolegyni. Prosím, máte slovo. Já bych také souhlasil, že toto je eh, velice eh, zásadní studie. Takže já, eh, ta, já zcela souhlasím s tím, co tu říkala Eva. Chtěl bych říct následující. Z té studie jasně vyplývá, jak je důležité určité téma, na které jsme tu už upozorňovali v uplynulých měsících a je to téma, které jsme diskutovali společně s ostatními dvěma výbory. A a tady jsme eh, našli spojení mezi celou řadou eh, pravidel a jejich účinek eh, je takový, že Výsledek je takový, že ta pravidla nejsou užitečná a účinná, jestliže nemohou být dobře implementována. Máme tu e, protiklad e, transpozic e, evropských právních předpisů uvnitř členských států. A máme tu potom application, uplatňování oproti tomuto pojmu což je tedy praktické uplatňování v rámci vnitrostátních právních předpisů. A pak tu máme enforcement, vymáhání. Jsou tu dva aspekty, které eh, je potřeba analyzovat. Eh, byli jsme terčem poměrně závažné kritiky, eh, pokud jde o využívání směrnic. Někdy jsou určité tendence si myslet, že máme raději směrnice eh, než nařízení, že se směrnice využívají příliš mnoho a že se i zneužívají a že to může být z důvodu federalismu nebo z důvodu eh, subsidiarity, což vede k tomu, že tu máme eh, korpus evropských právních předpisů, které jsou, který je plný vnitřních rozporů a právě o tom je tato zpráva, o e, té skutečnosti, že transpozice do vnitrostátního práva, e, transpozice rozhodnutí obsažených ve směrnicích často podléhá e, dlouho sáhlým debatám a někdy někdy se setkává i s obtížemi při provádění a uplatňování a to platí zejména v oblasti legislativy životního prostředí. Tady máme sedm směrnic a 91 bylo implementováno výra- s výrazným spožděním. Takže k čemu je veškerá naše práce tady, když potom přijdeme do členských států a tam je veliký problém eh, uvést do praxe účinným způsobem tyto směrnice. Pokud jde o základní práva a vnitřní trh, tak to máme uh, úspěšnost 63%, což není zase o tolik lepší. Takže buď je tady nějaký strukturální problém v našich procedurách a samozřejmě takové tu jsou, máme 28 zemí dnes už a často příliš uh, nerozumíme vzájemně svým jazykům, vezměme si Itálii a Bulharsko, ale když se povzneseme nad tuto úroveň, tak pokud jsou tu zásadní nesrovnalosti v oblasti vymáhání a uplatňování, tak bychom se nad tím měli zamyslet. My eh, tady eh, máme situaci takovou, že bychom měli věnovat větší pozornost transpozici a vymáhání. A méně důležitá už, méně důležitá už je potom oblast eh, vymáhání. Máme tu celou řadu velice zajímavých návrhů, které se týkají budoucí úrovně dodržování evropského práva. A přitom stačí, abychom se zamysleli nad složitostí některých předpisů, které produkujeme, a abychom se zamysleli nad tím, k jakým problémům to vede při transpozici. Jsem si jistý, že to, co tu bylo zmíněno o těch řízeních v rámci projektu EU Pilot, tak to je e, velice e, zajímavé, nicméně jsou to trestní řízení de facto, ale probíhají informálně, tak jsou potom e, efektivní. My bychom měli naopak pracovat opačným směrem. Měli bychom nastavit podmínky tak, aby transpozice mohla vůbec podle Lisabonské smlouvy probíhat správně. Já si myslím, že toto je velice eh, důležitý problém. Potom se musíme eh, zabývat eh, ještě jednou věcí. A sice, že evropští občané neznají svá práva dostatečně dobře a proto se za ně nebíjí. Nevědí, co se stane když se rozhodnou koupit si e, něco e, online. Nevědí, kam až jejich práva sahají. A my se musíme postarat o to, abychom e, mohli bránit spotřebitele ještě předtím, než se vůbec stanou spotřebiteli. Ta práva musí existovat a musí být podporovány tyto možnosti, abychom mohli dále rozvíjet Evropskou unii. To ale, jak si zdá se, není na zřeteli evropské legislativy. A pokud jsme u toho vymáhání, tak kolik z těchto práv je opravdu správně vymáháno, jestliže dotyčný občan o nich ani neví? A proto potřebujeme zvýšit povědomí, zvýšit informovanost o této problematice. A studie mi připadá velice pozitivní studie vytyčila eh, základní body, podle kterých eh, je třeba dále pracovat. Je zajímavé, že tady je hnacím motorem eh, parlament a ne komise. Stáváme se tedy jak si získáváme jaksi demokratické povědomí o evropském občanství, o tom, že evropské občanství není pouze prázdná fráze nebo nějaký ideologický pojem, ale že e, je to praxe, ze které plynou výhody, které Evropská unie poskytuje evropským občanům. Musíme zvýšit informovanost o právech, e, které mají e, evropští občané. Myslím si, že dále o, tu budeme diskutovat o Stockholmu a budeme se moci vrátit k, tomu, k této problematice. Děkuji, Luigi. Bylo tu řečeno již mnoho. Já chci opět srdečně poděkovat za tuto studii. Za liberální frakci chci ještě zdůraznit, že ty korelační eh, tabulky nám velice leží na srdci Eh, naše politická frakce bojuje za korelační tabulky a já jsem toho názoru, že postupy řízení v rámci EU pilot eh, by měli eh, lepší právní základ a právní jistotu a samozřejmě mě mrzí, že komise nemá tolik chuti spolupracovat na podobných studiích. Děkuji.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 Jde o otázky, které souvisejí se studií, která má velký význam a chce chci se vyjádřit takto. Pan Berlinger eh, skutečně udeřil hřebíček na hlavičku, eh, když zmínil, že právě tato diskuse se týká technických aspektů směrnic, které připravujeme. Někdy bývá problém v provádění těchto směrnic a někdy bývá také obtížné eh, prosadit správné propojení mezi institucemi EU a členskými státy, které umožní ehm, vyvíjet další evropskou legislativu. Obtíže se také vyskytují v ekonomice, jsou tedy hospodářské povahy a to vše, pokud bude lépe propojeno, povede i k politické jednotnosti. Právě to by bylo řešením a právě evropské právo by v tomto smyslu mohlo pomoci eh, utvářet Evropskou unii a její instituce. A ještě navážu na slova pana Bellingera, když EU měla pouhých 15 členů, tak politická unie byla něčím, co vedlo k významným politickým výsledkům a za 15 let jsem zaznamenal změny. V té době se utvářela jednotnost postupně a vždycky panovala bylo také velké nadšení a energie, snaha prosazovat rozhodnutí v členských státech, zatímco nyní mám pocit, že rozšíření EU dalších 12 států, jednotná měna a vše další, co si kladlo za cíl prohloubit evropskou jednotnost, vede k opaku, vede k rozdrobenosti, alespoň k pocitům rozdrobenosti. A skutečně to člověku nahání strach, když vidíme, že máme tisíc 200 postupů, které vedou eh, k pěti eh, od 500, tedy tento počet postupů narostl takovým výrazným způsobem v roku 2011, tak je to pobožující eh, nárůst řízení pro porušení předpisů EU a to nám tedy jasně ukazuje, že to je problém nejenom s transpozicí, ale když eh, si klademe také otázku, proč tato situace nastala. Pokud některé státy nemají zájem o správnou transpozici, můžeme si také klást otázku, ehm, co je příčinou tohoto problému. A když jsme hovořili o právech občanů, tak právě k tomu patří také nedostatek znalostí ehm, ve veřejnosti o tom, jaké procesy se skrývají za jednotlivými právními postupy. Já si myslím, že na tomto místě si musíme uvědomovat, jaké pravomoci má komise a definovat limity. protože eh, když navážu na slova paní Lichtenberger, tak mohu říci, že právě tato výměna názoru povede spolu s dalšími fázemi k závěru. Ale co tyto závěry budou znamenat, jak se parlament vyjádří k této zprávě? To jsou pozitivní aspekty, které musíme na jedné straně zvážit, ale zároveň rozumím obavám, které tady panují. Zároveň by mě zajímalo, jaký názor na to můžeme sdělit. Jsou tu e, dvě poznámky. Mě by e, zajímala jedna otázka. Říkáte, že parlament by měl zasahovat do procesu stížností od začátku. To mi připadá správně. Podle mých zkušeností s vyjednávání s komisí a radou ohledně používání korelačních tabulek tak to není možné institucionálně prosadit. Eh, moje zkušenost je taková, že je tu masivní blokáda, která trvala celé měsíce a která vedla k jedinému výsledku kompromisu, tak eh, rada už vysvětlila, že pokud komise odůvodní, pokud komise chce odůvodnění eh, korelačních tabulek, tak ho také dostane a rada potom se obrátila na nás využívají nás jako nástroj, abychom prosadili nárok na e, korelační tabulky. Formální odvodnění je podle nich to, že jsou příslušní pro e, dohled nad, nad smlouvami, e, ne však parlament. A parlamentu proto přísluší žádat komisi E, právě záležitosti A my víme, co komise udělá aby měla neomezené možnosti kontroly. Není se tedy dostáváme k mé otázce. Když budeme postupovat tak, že všichni stěžovatelé budou jaksi sjednoceni určitým instrumentem, tak tu budeme mít e, stížnosti na adresu Evropské komise a petice v parlamentu a v rámci petičního řízení musíme eh, umožnit eh, také vyjádření komise. A ehm, co si myslíte o této možnosti? Dávám slovo expertům. Eh, Já bych chtěl velice stručně reagovat na některé otázky kolegů. Jediná a to také eh, musím konstatovat v mnoha výborech, my máme rostoucí počet eh, pokud možno nekonkrétních lidí, eh, týkající se europeizace určitých procesů. Hmm, v minulosti jsme měli směrnice a nařízení nebo doporučení a teď se dostáváme k sdělení a na závěr eh, končíme nějakými pracovními dokumenty a nikdo už neví, co z toho bude. Mnoho člených eh, států mm, to vede k různému vývoji. Některé to berou vážně a říkají ano, komise plánuje to a to a už se na to připravují, komunikují o tom s eh, komorami a podobně a připra- začnou se připravovat. Jiné si řeknou, Ježíš Maria, to je jenom pracovní dokument, koho to zajímá. My eh, v tomto eh, výboru jsme často stáli před otázkou, co s tím. Mm, posíláme eh, podrobnější dopis na komisi a to je všechno. A komise udělá, co, bude, co uzná za vhodné. To není dobré. Pro mě by bylo zajímavé, a kdyby ta volba toho instrumentu, konkrétnost toho, té úpravy, pak v té implementaci, transpozici a Eh, proceduře při porušení smlouvy by pak sehrála eh, příslušnou roli. Vlastní členský stát a možná předpokládám, že i jinde to je podobně, když tedy máme velice vágní instrumenty. Pak při implementaci do národního práva eh, se může stát všechno možné, co vůbec nesouvisí s evropským právem, ale co může souviset s um, novelou určitého zákona. A to pak vede k zmatku, vede to k tomu, že určité evropské věci, co se týče jejich ducha, jsou velmi oslabovány, když to není na místě. I tady máme problém tedy. Ehm, čím eh, je ten eh, jaksi se rozbředlejší ten instrument, tím je obtížná kontro, obtížnější kontrola implementace a, a tak dále. Protože pak jsou ve hře různé právní názory, které za určitých okolností mohou mít negativní dopad. Já vím, že proces um, legislativní v Evropském parlamentu je kompromisní proces, i když to jde do rady, do trialogu. Toto je samozřejmě eh, často i vinou velice takových rozbředlých formulací, ale ne nejen, ne, ne vždycky, někdy to je už vlastně té příčině. Moje otázka by byla, jak vidíte příští nutné kroky v této oblasti volby právního nástroje, instrumentu. A ano, já se domnívám, že se musíme mm, nad touto zprávou o implementaci komunitárního práva tedy zvážit, co my budeme navrhovat eh, pro lepší normalizace například eh, EU pilota, protože tady nejsou žádné lhůty, žádná pravidla hry. A jak, a to se dostávám zpátky ke kolegovi Lénemu, jak může Evropský parlament vlastně e, zastávat svoji roli kontroly e, komise, když nutné předpoklady pro transparentnost vůči nám nejsou plněny. My se musíme eh, vážněji podívat na tu otázku institucionálního trojuhelníku. To je mm, podstatná věc. Není to tak, jak řekl kolega Len, že rada eh, se snaží eh, brzdit komisi a na revanš my zase, zase komise brzdí parlament. Myslím, že v této směrnici máme e, návrhy týkající se transparentno, povinnosti transparentnosti v pilotu a podobně. A také důležitým nástrojem je to, co v národním e, prostředí nemáme, totiž feedback vůči těm, kdo, e, těm, kdo dělají zákony, zákonodárci a také feedback z toho, co nefungovalo při implementaci, při aplikaci, při řešení, při proceduře porušení smlouvy. To je důležité. A my bychom se měli tedy sejít a konstruktivně to využít. těším se na vaše návrhy. Děkuji. Dě- děkuji. Nyní dávám slovo paní Balesteros. Thank you for your interesting question. Děkuji za zajímavé otázky. K otázce ohledně toho, jaká by mohla být role Evropského parlamentu. My jsme se dívali na to, jaký by byl nejlepší mechanismus při řešení konfliktu, dva paralelní postupy, eh, stížnosti a petice. To by znamenalo vlastně dvojí zátěž toho stěžovatele. My jsme si ale mysleli, že je určitý specifický bod, kdy každá stížnost musí být registrována v komisi a to by byla chvíle, kdy by automatická um, kopie tohoto, této stížnosti byla tra, mm, předána do Evropského parlamentu. A to by možná byl ten důležitý bod, co se týče příslušné politiky. Takže otázka, zda necháme peticím roli, kterou mají a zajistíme, aby parlament se účastnil ve eh, vlastního řešení toho, té stížnosti. Co se týče nedostatku informací od členských států vůči komisi během eh, pilota a řízení o porušení smlouvy, tak to není vždy Eh, ten případ, že členské státy jsou plně otevřené a z toho důvodu věříme, že ty příklady, které posuzujeme, kdy evropský pilot včetně spolupráce s stěžovatelem zvyšují efektivitu. Takže vysoká transparentnost během pilota a poskytování přístupu k databázi pro stěžovatele. To by neohrožilo ani komisi, ani ale zvýšilo by to efektivitu toho evropského pilota. Směrem k náročnosti transpozice směrnice, tak to by se týkalo legislativního postupu a toho, že v mnoha případech jsou kompromisy, které ten skutečný text vlastně znejasňují, protože nevíme, nebo ne, jaký eh, je mechanism, jakým mechanismem to modifikovat, včetně kromě toho, co už existuje, by i členské státy měly zajistit, aby měly odpovídající struktury, aby um, ehm, byli schopni splnit reálnou lhůtu uh, transponování v rámci příslušných lhůt současně. Jasnost implementace transpozice by mohla být zvýšena mm, plánem transpozice e, vypracovaného komisí, kde by komise vysvětlila mm, čekávané problémy při implementaci v členských státech a tento plán nebo tyto plány by se projednávaly na expertních eh, schůzích. Fungovalo to v, něk- v případě některých směrnic, takže by to byl možný způsob, jak prosazovat transpozici. Problém s regulací je, že členské státy neposlali eh, příslušné informace komise nelze kontrolovat. Já se domnívám, že Eh, souhlasím s tím, že eh, nařízení by měla více odpovídat eh, požadavkům legislativních hm, vy. Evropský parlament by měl hrát příslušnou roli a zajištění toho, že komise řádně monitoruje. K transponování chci říci, že došlo ke zlepšení, je více případů, Um, řízení o porušení, protože komise to má jako prioritu. Členské státy reagovaly pozitivně, protože se obávali, že i když došlo k rostoucímu počtu případů mm, porušení v souvislosti s transpozicí, tak také došlo ke zlepšení transponování ve vztahu ke směrnicím, které se transponují po Lisabonu. Takže Evropský parlament by mm, měl zajistit, aby komise dále systematicky využívala článek 263 transpozici. K těm datům byste chtěli data o e, pilotech. Problém je, že tyto data neexistují. My jsme nemohli sehnat ta data, protože není přístup k datům. Veškeré informace o EU pilotech jsou v databázi a projektový tým požádal o přístup k této databázi a nedostali jsme ho. Nemáme tedy přístup k té databázi. A proto toto by měl být e, způsob, jak ten systém zlepšit, protože to je, tady jde o implementaci veřejného práva, takže jak se právo interpretuje, konkrétní zákon, tak to by, já nevidím, mm, proč by to mělo být považováno za důvěrné. Mělo by to být otevřené minimálně těm stěžovatelům a každopádně Evropskému parlamentu. Pokud veřejnost nemá přístup k EU databázi, tak parlament by ji měl mít tím, že by e, se účastnil toho mechanismu řešení stížnosti. Evropský parlament by měl tedy přístup k databázi EU Pilot. To by zlepšilo transparentnost systému. Děkuji vám. Herr Frau Lichtenberger mal dazu bitte. Paní Lichtenberg, ještě jednou. E, já bych chtěla poznamenat ještě jednu věc. E, já považuji za naprosto skandální, že studie, která se zabývá tímto tématem, nemá přístup k databázi, že je jí odepřen přístup. Jak potom máme přeskoumávat, jestli EU e pilot je nejen efektivní, ale eh, jestli, eh, jestli je efektivní na odrazování stěžovatelů, anebo je doopravdy efektivní. V takovém případě musí tým eh, autorů studie získat přístup. Stejně tak Evropský parlament. Kdo už jiný by měl vědět, podle čeho se měří účinnost. Měří se účinnost podle toho, že stěžovatelé už znovu neodepíšou, respektive Eh, už je nelze kontaktovat, protože se ocitli pod tlakem. To ne, to je eh, naprosto neúnosné. A já bych eh, velice ráda položila, položila otázku komisi. Nevím, jestli zástupce komise je schopen zodpovědět tuto otázku. Jestli k tomu může něco říct, pan Karl von Kempes, prosím. Se dá? Je přítomen? Nebo je to zástupce komise? Ano. Děkuji eh, za slovo. Eh, za prvé, velice děkuji eh, za tu studii. My jsme ji dostali minulý týden v pátek, takže nejsem schopen reagovat na různé body v ní obsažené. Nicméně velice rád se na ní podívám spolu se svými kolegy. Pokud jde o přístup k datům, tak my samozřejmě jsme tu proto, abychom pomáhali těm, kdo studii vypracovávají a abychom jim poskytli všechno, co jim poskytnout můžeme v rámci našich pravidel. A samozřejmě přístup k datům, které podléhají směrnici o ochraně dat, do toho nespadá a proto jsme museli eh, velice korektně eh, aplikovat tuto směrnici a detailně jsme paní Balesteros vysvětlili, eh, v čem je tady problém. A stále doufám, že jsme měli velice obsáhlou a plodnou výměnu názorů. Samozřejmě jsou tu jisté věci, se kterými zkrátka nesouhlasíme. Velice rád o nich budu diskutovat, ale nejprve bych tedy si prošel tu studii abych eh, ji mohl prodebatovat eh, bod po bodu. To bude eh, lepší i pro vás, aby byl dialog konstruktivnější. Děkuji. Paní Lichtenberger, prosím. Takže to mi teď ale musíte vysvětlit. Jak ochrana dat, jakou tady hraje roli? Tady přece nejde o nějaké osobní údaje, které je potřeba chránit tady jde o neprosazování evropského práva. To přece nemůže spadat pod ochranu dat ta se týká osobních dat. Tady máme data anonymizovaná. Já nechci vědět, jestli pan Mayer nebo pan Hobr nebo Roberto Rossival eh, si stěžoval. Já chci pouze vědět, v kterých případech, v případech jakého typu bylo obdrženo nejvíce stížností a jak s nimi bylo nakonec naleželo. Eh, dočkal se stěžovatel eh, svého práva, bylo zahájeno řízení, jak to dopadlo. O to tady přece jde. Takže data protection, eh, ochrana eh, údajů, eh, vy všichni víte, že já jsem velkou obránkyní ochrany osobních údajů, ale pokud tady jde o prosazování evropského práva, tak tady vůbec nejde o osobní, možná o osobní data pana komisaře nebo něco podobného, možná jedině. To mi připadá velice podivné, opravdu. Chce se komise ještě vyjádřit? Prosím pan kolega Garny a e, potom. Jenom bych chtěl říct, že souhlasím s tím, co říkala Eva. Já tedy neznám e, nařízení z paměti. Já e, pouze jakožto člen výboru se domnívám, že tu mohou být věci, které mi brání v přístupu Možná eh, jsou obsažena osobní data. Měli bychom tedy pohlédnout na své kompetence možná v trochu odlišném světle. A pokusit se najít eh, nějaký způsob, eh, jak donutit komisi, aby měla povinnost vyhovět našim požadavkům a poskytnout nám informace za těchto okolností. Tady jde o někoho, kdo studuje určitý aspekt Evropské unie a ten je důležitý pro nás všechny, kdo tu pracujeme a tak není možné správně postupovat. Dobře, takže eh, zašleme eh, formální dopis, návrh. Paní Lichtenberger v pořádku? Omlouvám se, eh, ještě jednou ve vší eh, stručnosti. Když eh, já se ptám, jestli řidiči mopedu mají více nehod mezi 16 a 18 lety než mezi 20 a 25 lety, tak to nespadá pod směrnici o ochraně údajů. Okay, Dobře, takže nyní uzavřeme toto téma. Dostáváme se k bodu 5 od paní eh, Lichtenberger. To je v podstatě to, o čem jsme tu nyní diskutovali, že ano? Máme tady napsáno výměna názoru, chcete v ní pokračovat? Já můžu jenom slíbit, že eh, zapracuju eh, podněty z této diskuze, až budu vypracovávat zprávu a jsem velice ráda, když se vyjadřujete k těmto specializovaným tématům, když se na mě obrátíte ještě později. Ano, takže děkujeme našim expertům a rozhodně si podrobně přečteme tuto studii a budeme diskutovat s komisí. Tak, dostáváme se k bodě 6, což je vhodnost právních předpisů EU, subsidiarita a proporcionalita. Pan kolega Karim má slovo, prosím. Chairman, thank you. Vážený pane předsedo, děkuji vám. Na úvod bych nejprve chtěl poděkovat kolegům Eh, za předložení pozměňovacích návrhů k mé zprávě, které byly podány v červenci. Obecně je považuji za konstruktivní a velmi užitečné. Eh, skutečně byly nastaveny správným směrem k našemu cíli. Návrh zprávy, který předkládám, vítá pokrok, kterého dosáhla v poslední době komise Nicméně, jakožto příslušný výbor, musíme také zajistit, aby komise nesla odpovědnost za realizaci těchto programů, které podle mého názoru také pomohou, eh, zjednoduší naší stávající legislativu a sníží administrativní zátěž. Především zásada eh, uvažovat nejprve v malém je základem našeho E, uvažování a také v této souvislosti vidíme to, co je podle našeho názoru e, smysluplné e, i moje samotná zpráva je založena na tomto principu, tedy zvážení hodno- výsledků hodnocení dopadů, a to systematicky eh, ve všech parlamentních postupech s tím, že eh, stojí za zvážení eh, fáze bílá, bílé knihy v legislativním procesu a samozřejmě také eh, nové přejednání mezi institucionální dohody v rámci lepšího, kvalitnějšího zákonodárství. Naše kolegyně Rebka Taylor tady dnes není, ale uh, předložil řadu pozměňovacích návrhů, které se zaměřují právě na závazek kvalitnějšího zákonodárství, které by měly vycházet z panevropské úrovně k národní a také regionálním úrovním, což považuji za zásadní prvek v programu kvalitnějšího zákonodárství. Hlavní zásady platí obecně a měly by platit a uplatňovat se ve všech fázích a úrovních legislativního procesu. Toto téma se prolíná eh, i předchozími zprávami. A také takzvaný gold plating. Eh, vítám také připomínky kolegyně Rebeky Taylor k tomuto tématu. Vůbec se eh, tento přístup k legislativě, takzvaný gold plating, neznamená vždycky negativum, protože někdy právní předpisy mají zajišťovat vysokou úroveň ochrany, například v oblasti práv spotřebitele, ale zároveň by mělo být jasné, odkud toto břemeno navíc vychází. A proto bych eh, eh, vždycky zdůrazňoval, že je důležité upřímně eh, popsat provádění legislativy EU. Já jsem vždycky zdůrazňoval, že národní parlamenty často používají Evropský parlament jako jakéhosi fackovacího panáka, kdykoliv potřebují něco skritizovat nebo vysvětlit nějaké selhání. Ale u moderní EU bychom takto fungovat neměli. Měli bychom zajistit, aby také postupy národních parlamentů byly zcela transparentní a otevřené vůči občanům. A nyní naváží na další návrh Rebeky. Tady bych zdůraznil především odstavec 1. Legislativa na evropské úrovni by měla mít jasnou přidanou hodnotu a měla by také nabízet výhody za minimálních nákladů. A nyní se dostávám k návrhu pana Rodyho já bych tady zdůraznil především jeden aspekt, a to aktiv přenesené pravomoci. Ty představují podstatnou část parlamentního přeskumu a my bychom měli být schopni tomuto úkolu věnovat dostatek pozornosti. Nemělo by smysl, kdyby parlament, co by bojoval v trialogu, eh, aby zároveň ignoroval t- takto těžce nabité pravomoci. Také chci poděkovat panu Stojanovovi za jeho návrhy s tím, jaký je pyramidový efekt e, kvalitnějšího zákonodárství s tím, že by návrhy a zákony EU měly být srozumitelnější také veřejnosti. Dobré hodnocení dopadů to nám umožní eh, odhadnout přínos a také náklady spojené se zákonnými opatřeními. Díky tomu také budou občané lépe rozumět našemu úsilí na evropské úrovni. Také děkuji Sebastianu Boduovi za jeho návrhy, avšak mám i určité obavy ze změn, které navrhuje v odstavci zprávy, která se věnuje úloze národních parlamentů. Jsem přesvědčen, že nový postup červené karty by měl být uplatněn, tak aby národní parlamenty se dokázaly lépe stotožnit s novým právem, ale nemělo by to být žádným obecným postupem právem VETA. Zároveň chceme možnost přeskumu s možností zavést změnu na evropské úrovni. Kdyby to nebylo možné, nikdy by se nám nepodařilo získat skutečnou angažovanost na úrovni národních parlamentů a demokrat, demograf, demokratický deficit by zůstal. Na závěr bych chtěl zdůraznit, že jde o další pozitivní zprávu na toto téma se souborem dobrých podnětů od kolegů. V důsledku spoždění postupu ve výboru pro zahraniční věci, kde nebude možné hlasování a předpokládá se hlasování 5. listopadu, což je významný den poměrně pro parlamentní historii ve Spojeném království, protože te, e, právě toho dne došlo k pokusu vyhodit parlament do potři, povětří. Doufám, že něco podobného se nestane, alespoň doufám. Děkuji. Někdo se hlásí o slovo? Ne. Takže děkuji, kolego a um, bude nasled, příslušném termíně bude následovat hlasování. Bodu, následuje bod 7, insolvenční právo. E, my jsme se již na toto téma vypracovali legislativní zprávu z vlastní iniciativy. Komise se o to opírá a tady mohu říci, že ten návrh zprávy podporuje tedy eh, ten návrh komise, což je vlastně ten náš vlastní. Máme několik drobných aspektů, mm, které jsou spíše technické změny a eh, chci poukázat na jeden bod, co se týče skupinové insolvence, tedy možnosti um, skupinové insolvence, jeden z hlavních problémů eh, stávajícího insolvenčního práva je um, tom, že toto je tedy rozhodující eh, věc a k tomu jsme předložili několik technických drobností a různé role toho insolvenčního správce, které hraje v sekundárním insolvenčním postupu, ale není to žádná zásadní změna toho, co navrhuje, požaduje komise. Ehm, rada za litevského eh, předsednictví eh, by ještě bude mít možnost v tomto legislativním období dospět k nějakému závěru, Eh, já jsem byl přítomen neformální rady, kdy v podstatě ta podpora byla místě. Eh, já nemohu předvídat, jak se situace vyvine v radě, ale eh, parlamentu bychom měli rychle dospět k závěru, abychom jak mohli jednávat, jakmile rada určí své, své stanovisko. To je tedy k návrhu zprávy. E, většina technických návrhů je pouze technická nebo pouze doplňuje to, co jsme v naší původním iniciativním návrhu už měli. Hlásí se k tomu někdo o slovo? Kolega Berlinguer. Já se tomu, tomu to věnuji se Srdčem Kofrandem, s Čínovým zpravodajem. Pracujeme na tomto návrhu. A on zde bohužel dnes s námi není. A to proto, že má práci jinde. A každém případě děkujeme za tento návrh, děkujeme za e, celou zprávu. Bohužel nemůžu probírat veškeré podrobnosti návrhu, ačkoliv by si tento návrh zasloužil podrobnější e, diskusi, podrobnější zvážení. E, ale doufám, že se k této problematice v budoucnu vrátíme. Zdá se, že zpravodaj také zvolil dobrý přístup v souvislosti s tím, eh, jak postupuje komise a domníváme se, že právě v dobách krize je o to cenější mít jasný právní rámec na komunitární úrovni, který se věnuje také eh, problematice platební neschopnosti a úpadkovému řízení tak, že by vznikly i hybridní postupy, takzvaná preúpadková řízení. Ehm, ale v každém případě bychom měli zvážit také návrh ehm, vyhnout se nebo vynechat restrukturalizaci dluhu. Parlament se již některým citlivým aspektům této zprávy věnoval a my se domníváme, že jak komise, tak parlament by měli eh, zvažovat především problematiku konfliktu zájmů a to v zájmu vyhnout se eh, vyhledávání nejvýhodnějšího fóra, takzvanou forum shopping a my bychom se měli věnovat také podrobným aspektům, prodiskutovat je, ale obecně sdílíme cíl zlepšení koordinace mezi sekundárními řízeními a hlavním řízením. Také chceme věnovat větší pozornost o světě v souvislosti s jednotlivými řízeními a toto vnímáme jako krok dopředu. předu Zároveň bychom měli také zvážit, jak přesně tento krok realizovat. A pak vyvstává další téma, které si žádá pozornost, a to vztah k větším skupinám společností. My bychom měli také ještě eh, pracovat dále na prohlášení komise, tak abychom rozšířili spolupráci a jednotlivá řízení, jednotlivé postupy. Dank. Děkuji mnohokrát. Eh, máme tu tedy možnost eh, si rozmyslet problémy obsažené v této zprávě Nyní se tedy můžeme eh, přesunout dále a sice k bodům 8 a 9. To, jsou, to je zpráva kolegy eh, Rabkaje a eh, kolegyně Tajn. Ani jeden z nich tu právě teď není. Kolegyně Tajn už se blíží. Good. Aber wenn sie jetzt kommt, brauche ich jetzt keine Frist festzustellen. Ja. Sie kommt nicht, Also Frau Tein, höre ich. Takže paní Tajn už nemůže přijít, protože má jiné povinnosti. Takže tu máme velký problém, protože jsme tu měli udělit souhlas k přístupu eh, Rakouska a Malty k Hákské umluvě. To tedy může nastat až 27. září 2013 jsou proti tomu náminky? Nejsou. Takže nám zbývá eh, bod 8 dnešního pořadu jednání. Čekáme na pana kolegu Rabkaje. Takže uděláme si přestávku, dokud nepřijde. Pan Svěrvka? Nebo to chcete udělat dohromady s eh, Lopezem? takže můžeme nyní pojednat například bod 30, ale to, to je věc, která souvisí s Lopezovou zprávou a výborně, problém se úspěšně vyřešil, pan kolega Rabka je tady. Srdečně vítejte a můžete rovnou prezentovat. Also wenn ich mir den Zeitplan anschaue, dann hätte ich eigentlich erst um... Já jsem se díval na časový harmonogram a myslel jsem, že přijdu na řadu až někdy v 6 hodin. Nicméně dobře, zdá se, že tady se postupuje rychle, já tedy se pokusím být také rychlý. Já jsem eh, tady už pozval eh, několik eh, lidí na diskuzi. E, kolegové jistě vědí, o jaké téma jde. E, jde o to, že jak všichni víme, je tu vzrůstající tendence e, občanů žít v jiných členských státech, než v těch, kde se narodili, vyrůstali, získávali pracovní kvalifikace a tak dále. A to je tendence, která roste eh, velice silně eh, přes hraniční práce nebo hraniční studium. To jsou eh, některé příklady, ale jsou tu i další podle odhadu komise je to přes 12 milionů občanů EU a už při první debatě jsem říkal, že zejména toto téma, samozřejmě mnoho dalších, tak i při tomto tématu eh, je třeba konfrontovat skutečnost, že občané říkají například eh, můj syn, eh, moje dcera chce studovat v jiné zemi, my to všichni chceme, ale potom do toho přijde obrovská byrokracie, což je konfrontace s eh, realitou, dá se říct. A tento návrh je prvním krokem k tomu, aby eh, byly uznávány eh, oficiální listiny, a to bez té veliké zátěže, kterou představuje legalizace a takové nádherné pojmy, jako je apostila, tak abychom se mohli těchto problémů zbavit. Nejde tu přitom o obsah, o právní obsah eh, těch dotyčných dokumentů. Pouze o to, aby byly uznány jako to, čím jsou. Komise tedy přednesla návrh, eh, jak jsem říkal už minule, já jsem ho podpořil, pokládám ho za správný a proto také moje zpráva se ubírá tímto způsobem. Nicméně komise eh, má určitě eh, mnoho důvodů postupovat tak, eh, jak postupuje. Nicméně pokládám její návrh za málo ambiciozní. A proto v duchu logiky návrhu komise zkrátka vnáším další ambicioznější změny. A to v celé řadě pozměňovacích návrhů, ale někdy samozřejmě jeden, pod, pod, jeden pozměňovací návrh si žádá technickou změnu na, nějakou, na nějakém jiném místě, takže abych to zjednodušil, jde o tři oblasti, kde chci být ambicioznější. V první z nich je to, že zkrátka navrhuji, aby rozsah působnosti byl rozšířen. Komise eh, se zaměřuje na eh, řadu konkrétních bodů, které se zmiňují, eh, na které se bude to budoucí uznávání vztahovat. A já si myslím, že je jich málo, že je to málo ambiciozní a přidal jsem některá další. Rozšiřuji tu řadu oblastí, kde by mělo být možno, abych tak řekl, kde by bylo možno řešit problémy. Když je tu ta možnost eh, v oblasti A, tak proč by nebyla i v oblasti B? To je pro všechny přístupné a eh, jednoduché. Předložil jsem tedy odpovídající pozměňovací návrhy, které se zabývají zejména tím, jakou formou by měly být ty listiny eh, uznávány. Musím se teď podívat eh, do svých podkladů, jak se přesně ten pozměňovací návrh jmenuje. Nicméně tedy velice široce eh, zvětšují eh, rozsah působnosti. Pak je tu druhá velká oblast změn, kdy jde o ověřené kopie. V návrhu komise stojí že je třeba předložit originál nebo ověřenou kopii ale v celé řadě členských států je ten systém takový, že ověřené kopie už neexistují. Takže když je, když je tu řečeno, že například ve Spojeném království neexistují otevře, ověřené kopie, nikdy neexistovaly, ve Francii byly už dávno zrušeny. Samozřejmě jsou země jako Německo, kde stále existují ale je podle mě špatné požadovat ověřenou kopii, když ta dotyčná země ověřené kopie vůbec nezná. Takže můj návrh zaměňuje ověřené kopie za zkrátka kopie. Třetí bod, ten s tím souvisí a už se blížím ke konci ehm, z mého návrhu a to je otázka, co se vlastně stane v případech pochybností. Eh, samozřejmě eh, to jsou, jsou případy, kdy je nejasné, jestli kopie eh, může zastupovat tu listinu, jestli odpovídá originálu, neodpovídá a tak dále. A v takových případech se požadují překlady. A podle návrhu komise mají být požadovány certifikované překlady v případě pochybností. Nicméně, to je správné, nicméně já bych otočil to důkazní břemeno. Podívejme se, co se tady děje. Já vím, co se v byrokracii děje. Tam je velice snadné říct, eh, ne, tohle je nejasné, přineste mi jiný překlad. A máme tu stejný problém, který se týká také financí. Pro ty lidi, to tady nejde jen o byrokratickou otázku, ale eh, je tady ta otázka, že když se chci domoci svého práva, tak za to musím platit. A já tedy chci obrátit důkazní břemeno ve svém návrhu. Já bych chtěl, aby se řeklo, ano, ale když chcete něco takového požadovat, tak se obraťte na příslušný orgán a když tu potom budeme mít neúřední překlad a oficiální úřední překlad a budou mezi nimi zásadní rozdíly, tak teprve potom bych přenesl náklady na toho žadatele. Vycházím tedy z předpokladu, že ten překlad, který si žadatel eh, donesl sám, může být vlastně certifikován a používán jako certifikovaný. Když eh, ten příslušný úřad ale říká ne, tohle se mi nelíbí, já chci jiný úřední překlad, tak ho může zažádat, ale musí si ho sám zaplatit. A teprve potom může zatížit eh, občana eh, náklady, pokud se ukáže, že zkrátka jeho překlad se příliš odchyluje od toho úředního to eh, povede ke zvýšení disciplíny těch, kteří budou eh, dokumenty eh, uznávat. To je tedy v jádru vše, to jsou ty tři oblasti. Předpokládám, že komise už uvažovala o možnosti více jazyčných formulářů, mnohojazyčných formulářů ty jsou všechny v dodatcích. Já tady zavádím ještě celou řadu eh, dalších formulářů. To je zcela eh, nutné podle mého názoru, abychom pokryli všechny ty oblasti. Eh, já na závěr chci říct, že samozřejmě také vím, kolik přijde námitek. Já samozřejmě budu hovořit s radou abych jaksi překonal všechna ta ale, která se jistě ozvou. Že rada je málo ambiciozní, to samozřejmě všichni víme. Jsou tu potom ještě další věci, to říkám ve vší opatrnosti. Jsou tu e, reakce a stanoviska, e, které spochybňují celý e, model. A podle mě je e, úkolem e, zákonodárce, aby e, garantoval tento model a usnadnil život občanům a občankám. Aby tedy měli snazší život. To je naším úkolem jakožto parlamentu a jakožto zákonodárců. Chci tedy poukázat eh, na to, že jsem si vědom toho, že přijde celá řada eh, námitek a jsem poněkud, eh, jak to říci, ne zcela potěšen stanoviskem předsednictví rady. Tam se vždycky dojde k nejasnostem a těžkým bodům ale to eh, je poměrně běžná situace. Já tady chci jen jasně vyjádřit to, že pokud se týká reálného dopadu na občany a občan, občanky, tak eh, tu nemáme příliš mnoho času na to, abychom dovedli eh, tuto snahu do konce. Nyní tedy se můžeme podívat na to, jak to vypadá, jaké jsou možnosti urychlit postup a tak dále. Pan kolega Messer, prosím. Děkuji. Já chci poděkovat panu Rabkajovi. Jeho zpráva skutečně je významným příspěvkem této oblasti. Je to důležitý nástroj, který pomůže um, podporovat a usnadňovat svobodu pohybu pro občany, z jednodušší věci. A je dobré, že se eh, do toho budou spadat i evropské školy a stíhla jsem s tím, aby apostila byla eliminována. Souhlasím s tím, že by měly by se mělo nadále pracovat na různých formulářích. Co se týče právní jistoty, je to důležité, souhlasím s panem Rabkajem. Pár věcí je tady možné říci, určité námitky by se také daly vznést. E, zrušit apostilu by mohlo vést k právním problémům a řešení případ od případu. Řešením by bylo, jak navrhoval pan Rabkaj, že bychom posuzovali specifické případy. Nevíme, kdo by platil dodatečné náklady. K článku 3 Jaké dokumenty by byly považovány za úřední dokumenty? Možná by ten um, seznam měl být doplněn o další bod. Článku 12. To je velice obecné obecná formulace. Nehovoří se o tom podrobně, nemyslím, že to je dobrý nápad, možná by to mělo být vyjasněno. Ta zpráva jako celek věřím, že bude krokem vpřed a umožní evropským občanům eh, jednodušeji, mm, jednodušší výkon svých práv. Děkuji pane předsedo. Tato zpráva je dokumentem, který jasně ukáže, zda jsme skutečně e, zaměřeni na potřeby občanů a zda skutečně chceme zákon přátelský občanům, právo přátelské občanů. Každý občan potřebuje celou řadu dokumentů v životě. Dokumenty, které vymyslel E, daný členský stát, jeho administrativa a tak dále, protože bez dokumentů nějak nemůžeme žít. I když máme stále více komunikačních nástrojů, tak prostě papír s razítkem a podpisem je stále velmi důležitý. Díky moderní formě komunikace například s přáteli přes Facebook, vidím, jaké problémy lidé mají v každodenním životě. Není to mm, prostě jenom to, že někdo má dokument, který nebyl přeložen nebo nebyl notářsky ověřen nebo nemá apostilu nebo formulář není stejný ve všech členských státech. Jsou jiné problémy také. Například jsem četl informaci, jednoho polského občana, že několikrát musel ve frontě stát na ministerstvu zahraničí ve Varšavě, aby získal apostilu na dokument a pak se ukázalo, že v jiné zemi tento dokument nebyl vůbec akceptován. Takže celý seznam dokumentů, které dokumenty by se měly harmonizovat a jak by se s nimi mělo zacházet – Mm, ze strany administrativy všech členských států. To je zásadní priorita. Protože když se stěhujeme, měníme místo pobytu, cestujeme, jdeme e, studovat nebo pracovat do jiného členského státu, tak všude máme problém s dokumenty a jejich aktování v jiných zemích. Takže myslím že nějaký zásadní přístup, pokud se nám to podaří toto prosadit, tak občané budou eh, jak si příznivněji vnímat celou tu evropskou byrokracii. Děkuji. Luigi Berlinger. Já jsem chtěl jenom e, zmínit, že právě tento bod je velmi důležitý. Právě to může být vnímáno jako pouhý správní postup, administrativní eh, postup, ale právě Randova práce v tomto smyslu je velmi chválihodná a potřebná, protože především pro občany má velký význam. Například u nás musíme vždycky eh, poskytovat spoustu osvědčení, certifikátu a představme si, jak eh, by to bylo, kdybychom současně museli předkládat ještě osvědčení za spoustu dalších států. A to vše představuje překážku pro náš každodenní život. A nemá smysl to dále opakovat. Já bych jenom rád zdůraznil, jak řekl Bernard, když můžeme seznam těch překážek alespoň zkrátit, pomůžeme tím občanům. A pokud můžeme pomoci občanům právě zjednodušením těchto osvědčení, eh, musíme se o to maximálně snažit a musíme se snažit, aby to prošlo ještě v rámci tohoto mandátu parlamentu, protože jsem přesvědčen, že zcela jistě se do budoucna eh, ten rozsah zjednodušení rozšíří, ale neměli bychom si nechat ujít příležitost, protože eh, následující parlament by pak musel začínat znovu od nuly kdybychom právě této příležitosti nevyužili. Děkuji Bernardovi za skvělou práci. Musíme se snažit to urychlit co nejvíce. Pan zpravodaj, nejprve k tomu, co už říkal Luigi, tak já se budu snažit Samozřejmě to není tak, že by byly problémy v parlamentě, i v komis, i komisi jsou problémy. Komise také chce nějak dotáhnout do konce tuto funkční období samozřejmě. My jsme připraveni a nyní musíme trochu přitlačit na eh, druhou stranu. A když eh, se to protáhne, tak eh, zkrátka ten systém nebude moci fungovat pro naše občany. My tady žádáme odstranění byrokracie, ale je, jde o to, zda tedy se nám to povede. Druhá poznámka, samozřejmě jsem spokojený, že jsme zjevně na správné stopě. E, neobdržel jsem zatím žádnou kritiku, jak jsem tady e, avizoval. Eh, kolega Mesaroš i kolega Berlinger eh, řekli, že o tom či onom eh, by se dalo ještě uvažovat, ale jinak souhlasím s kolegou Mesarošem, když říkal, že samozřejmě musíme myslet i na právní jistotu. Takže, jak již bylo řečeno, podejte návrhy, podávejte návrhy, jak ještě všechno zlepšit já si je eh, vyslechnu 27. Eh, září, to je přes příští pátek, je lhuta eh, pro podávání pozměňovacích návrhů. Myslím si, že to je dostatek času, to je přes dva týdny. A chci říct, že bych rád měl raději příliš mnoho pozměňovacích návrhů, než příliš málo, protože z toho plyne, že eh, tu probíhá konstruktivní debata, která nakonec dospěje ke eh, koncenzu. Myslím si, že eh, bilaterální diskuze se stínovými zpravodají ještě může proběhnout na plénu tohoto výboru například. A Věřím, že ještě během tohoto roku no v příštích dvou, třech měsících eh, můžeme dospět k alespoň nějakým eh, výsledku, abychom mohli začít eh, jednat s radou. To je tedy můj návrh. Děkuji. Takže lhuta pro pozměňovací návrhy je 27. září ve 12 hodin. Ano. Takže teď jsme vyčerpali dnešní pořad jednání. Takže pro dnešní odpoledne e, ukončuji zasedání a uvidíme se zítra. Budeme pokračovat od 9 hodin. Děkuji.